na funkci místo předsedy Evropského parlamentu po odstoupení pana kolegy Olerena eh, se v souladu s článkem 15 jednacího řádu přihlásili následující kandidáti a kandidátky za EFDD návrh pan Fabio Massimo Castaldo. Frakce LD navrhuje paní Anelie Telmeky. Eh, volby se budou konat zítra ve středu 20. května v poledne. Děkuji mnohokrát. tisztelt képviselőtársaim folytatjuk a munkát. először is egy bejelentésem lenne az. vážené dámy vážení pánové budeme pokračovat v naší práci. nejprve mám pro vás sdělení eh, byla vyslovena námitka v souvislosti s rozhodnutím výboru Agri. Během 24 hodin jsme nedostali žádné